Milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás dnes ráno. Vidíte, že tu není Malcolm Harbour jako obvykle, požádal mě, abych ho zastoupila, protože dnes je na konferenci a jeho eh, zastupující předsedové jsou také nepřítomni. Doufám, že odvedeme dobrou práci navzdory této konfiguraci a že pokročíme. Budeme mít možnost také prodiskutovat věci, budeme mít dost času pro jednotlivé poslance, tím, že tady není taková účast. Milé kolegyně a kolegové, chci vás informovat, že včera na jednání koordinátorů jsme hovořili o dohodě o prvním čtení zprávy paní Komy o standardizaci norem a byla to trochu delší diskuze a poté jsme se dohodli, že se pokusíme o to, abychom zvládli první čtení s radou, protože je zřejmé, že rada je ochotná pokračovat. Takže ve výboru v návaznosti na dva materiály, o kterých budeme hlasovat, to dáme také k hlasování. Víte, že potřebujeme hlasovat tak, abychom měli 21 kladných hlasů z výboru. To je rozhodující číslo, takže to potřebujeme, aby se to rozjelo. A pro informaci, já to ještě jednou připomenu krátce předtím, než eh, začne hlasování, aby také kolegyně a kolegové, kteří tu teď nejsou, měli tuto informaci. Podíváme se na první bod na pořadu jednání dnešního dne. Je mi to skoro trapné, protože dnes tu nebudu jako předsedkyně, ale také jako koordinátorka a zpravodajka. Ale je to náhoda. Takže eh, se podíváme na zprávu Evelyn Gebhardové přístup k základním bankovním službám a dávám slovo sama sobě jako zpravodajce. Nebudu hovořit o stínových zpravodajích, eh, kteří tu nejsou. Doufám, že se ještě dostaví a musíme pokračovat, musíme pracovat. Připomínám také, že máme webstream, takže tímto také zdravím všechny posluchače a diváky kteří se zajímají o naši práci. Velmi se mi líbí, že poslouchají a dívají se. Pokud je o návrh zprávy, který předkládám, tady jsme měli celkem 87 pozměňovacích návrhů, které dorazily. Pozměňovací návrhy, které všechny považuji za velmi zajímavé, a většina z nich jde také jedním směrem, takže nebude obtížné v této oblasti spolupracovat. V té zprávě jde o to, že Evropská unie by měla pracovat na tom, aby členské státy byly povinny zajistit, aby každý v Evropské unii měl přístup k základnímu bankovnímu účtu, tak aby bylo možné dělat běžné peněžní transakce. Ještě připomínám, že v jednotlivých členských státech je situace odlišná. Státy jako Bulharsko nebo Rumunsko například téměř polovina občanů nemá přístup k základnímu účtu, ale také v Německu jsou to 3 miliony občanů, kteří nemají přístup k základnímu bankovnímu účtu, takže proto se do toho pouštíme a ještě chci jednou jasně zdůraznit, kvůli předcházejícím diskuzím, které jsme tu měli, jde o právo na základní účet, nikoli v povinnost mít tento účet. To znamená, pokud občan nechce mít bankovní účet, má na to právo, ale kdo chce mít bankovní účet, tak eh, by neměl mít v cestě překážky jenom proto, že je studuje v jiném státě nebo je bez přístřeší Nemělo by mu to bránit v tom, aby si v Evropské unii zřídil bankovní účet a mohl se přitom pohybovat. Včera večer jsem se sešla se stínovými zpravodaji a zpravodajkami, abychom se poradili o těch pozměňovacích návrzích, kterých je 87. A už jsme našli 10 eh, kompromisních návrhů, které jsme připravili. Některé zatím ještě nejsou finalizované, ale chtěla bych uvést ta nejdůležitější témata ještě jednou. Důležitým tématem jsou náklady, které musí občan vydat. A tady je velké spektrum pozměňovacích návrhů, které došly na jedné straně Některé uvádějí bezplatně, to znamená bez nákladů spojených eh, s bankovním účtem, až po takové návrhy, které požadují aspoň minimální výši poplatků. My jsme o tom diskutovali trochu déle a navrhovala bych, abychom řekli, že Tyto účty by měly být pokud možno bez poplatků, případně pokud jsou tam nějaké poplatky, náklady, tak by měly být eh, odůvodnitelné, přiměřené. Teď mě zrovna nenapadá německé slovo, jak se to řekne, ale když se pracuje v angličtině a ve francouzštině, tak člověk prostě občas nemá německé slovo. Další téma, kterým jsme se zabývali, jak budeme, jak naložíme s tématy, kdy přístup k tomu účtu je zakázaný, kdy ho lze zakázat z, odůvodněných eh, důvodů v případě terorismu a podobně. Jde o to, že i to bychom měli probrat v této zprávě, buď ve zprávě, nebo tam dát alespoň odkaz na existující zákony. A nakonec jsme se dohodli na tom, že se odvoláme na existující zákon, zákony, takže v těchto případech, kdy je podezření na terorismus, je možné ten účet zakázat, zavřít, tak, abychom zabránili případnému praní peněz anebo transakcím, které by financovaly terorismus. To je důležitá otázka, kterou bychom měli také pokrýt. Diskutovali jsme také další důležitou věc. Je to také důležité, abychom to zdůraznili. Je to základní účet. Pokud se takový účet otevře, tak není možné, aby banky požadovali nějaká pojištění nebo jiné jistoty, které by se s tímto základním účtem pojily. Je to prostě základní účet. A to je další téma, o kterém jsme se bavili, ale zatím jsme se ve frakcích nedohodli. Je třeba probrat, jak jak bude vypadat vztah občana a státu, když si občan zřídí základní účet. Já bych navrhla, aby propojení té osoby, která si chce otevřít takovýto účet se státem, existovalo, musí existovat. Otázka jenom je, jak prokazatelné to může být, protože chceme zabránit tomu, o čem nás informovali studující, že se pak požaduje doložení a pokud si někdo chce pronajmout byt, tak mu řeknou, nejde to, nemáte účet. A oni říkají, my si nemůžeme otevřít účet, protože nemáme adresu. To jsou věci, kterým se chceme vyhnout, protože potřebujeme najít rozumné řešení a Tady jsem navrhla některé formulace, některá znění a jsem zvědavá, co k tomu řeknou stínové, stínoví zpravodajové. Další důležité téma je nakládání s alternativním řešením sporů. A i tady už jsem našla znění, které je přijatelné které také zohledňuje to, že právě v této oblasti jsme v legislativní části. To je také důležité. Ještě přemýšlím, zda jsem na něco nezapomněla, ale stínoví zpravodajové mi to mohou připomenout. Pokud jsem zapomněla na něco důležitého, takže teď bych dala ráda slovo kolegovi, a kolegům, přičemž nejdříve dám slovo stínovým zpravodajům. EPP Hans Pětomaja se omluvil, ale pan Ineho zastoupí, takže máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já tedy zastupuji pana Petra Majera, takže to vezmu také v eh, Němčině. Eh, myslím, že to pojem, který jste tenkrát eh, hledala před chvílí, tak to byl jako přiměřený nebo rozumný. Tak pan Majer vám chce říci toto. Děkujeme za kompromisní návrhy. Většinou jsou eh, podpořitelné ze strany lidovců. My jsme také pro eh, základní konto, které by mělo být dispozici eh, zdarma nebo za přiměřené náklady. Banky by samozřejmě neměly dosilovat nějakých zisků s těmito základními konty ale samozřejmě nemůžeme bankám nařídit, aby něco dávali k dispozici zdarma. To eh, musí tedy platit zejména pokud eh, takovéto konto eh, umožňuje také takzvané dálkové provádění pladeb, což znamená přes internet a přes mobil, což už nejsou základní funkce. Také by v tom případě nebylo no, možné hovořit o kontu, které je zdarma, Eh, čili měli bychom tam nechat ty dvě možnosti, že tedy je konto buď to eh, zdarma, anebo za přiměřené náklady, přiměřené poplatky. Eh, dále se tady hovoří o jednotlivých skupinách, konkrétně tedy o sociálně slabší, to znamená bezdomovci, sezónní dělníci, studenti, nezaměstnaní a tak dále. Tady lidovci si Eh, přeje jednou eh, zmínit v bodech zdůvodnění, eh, že toto konto má být pro všechny, včetně také nebo především také pro sociálně slabé. Dále je tady návrh škrtnout části pozměňovacího návrhu paní Gebhardt, tak jak to navrhl pan Ole Schmidt, a pak jsou tady ještě další pozměňovací návrhy. A poslední bod se týká možnosti, aby spotřebitel se bránil proti zamítnutí otevření konta. A to znamená, že e, musí mu být sděleno, že je mu odepřeno e, zřízení toto konta a on musí mít možnost se odvolat. E, tady je potom možnost, hovoří se o kolektivním redresu nebo alternativním řešení konfliktu, to tedy nevíme, jestli to tedy není, e, není trošku moc. E, takže e, mělo by to být tedy upraveno v příslušné směrnici v detailněji. Pokud se týče tedy kolektivního redresu, tak tady to asi nemá smysl, poněvadž by mělo jít o jednotlivé spory jednotlivců tak eh, pokud se týče eh, kompromisy, tak eh, můžeme tady až, můžeme je v podstatě podpořit, kromě desítky, tam bychom si přáli ještě drobnou změnu. Ano, děkuji, děkuji, děkuji vám také za ten pojem a děkuji vám za přednesení stanoviska. Já si myslím, že to bez velkých potíží zvládneme. Nyní dávám slovo Ole Šmitovi za liberály. Eh, děkuji, paní předsedající. Já se pokusím mluvit sám za sebe. Já se domnívám, že tato zpráva je navržena velice dobře a já už jsem vám to řekl ten večer, kdy jsme měli debatu na toto téma. Já eh, souhlasím také s kompromisními návrhy. My jsme debatovali trošku o tom, jaká zátěž pro banky eh, by to byla, jaký poplatek eh, by tam s ním měly spojený, nebo jaká jsou s ním spojená finanční rizika. A to byl jeden z těch základních prvků, které jsem do toho chtěl vnést. My víme, že eh, pokud by ten, tady bylo právo spotřebitele na základní účet na společném trhu, který se snažíme vytvářet, pokud si myslíme, že tomu tak je, pak eh, skutečně by každý měl mít možnost takovéto konto si nechat zřídit. A já myslím, že není třeba k tomu přidávat nějaké další bariéry, eh, pro ty, kteří by si takové konto přáli. Já myslím, že je škoda, že členské země udělali tak málo pro to, aby občané měli potřebné nástroje. Pokud chceme dosáhnout textu, na němž se shodneme, tak já se domnívám, že Eh, právě eh, to je ten klíčový bod, to, to přim, ta přiměřenost angemessen vernünftig německy. Eh, nebo reasonable v angličtině. A to je vlastně vaše formulace původní od začátku. Já myslím, že na tom bychom se měli shodnout. A já si myslím, že to také nám pan Mayer eh, řekl prostřednictvím úst pana Engela. Eh, to je zásadní, protože eh, když budeme tedy debatovat s Združením bank nebo s organizacemi bank, tak to je vlastně to, co oni také říkají. Teď otázka je, na jakém základě má člověk mít možnost získat toto základní konto poněvadž tady jsme hovořili eh, o takzvaném eh, demonstrated connection, neboli skutečně prokázatelná vazba. A to podle mě je taky jakási bariéra. Já nevím, jestli je vhodná, protože bychom to chtěli mít skutečně, aby to bylo pro každého. Čili tolik tedy moje přání a návrhy. A jak jsem řekl, není to nekontroverzní. Je to otázka pro Evropskou unii a za B je to otázka pro členské země, nebo eh, je možné z toho udělat eh, povinnost pro banky, aby zavedli tento produkt. A já, já myslím, že ano, že to je eh, to je odpověď ano na obě otázky, protože ten svět už je dneska trošku jiný a já myslím, že bychom tak měli eh, jít touto cestou. A jestliže tady eh, členské země tady v tomto nepodnikly nic, nebo většina členských zemí, tak já myslím, že bychom skutečně měli eh, něco udělat na evropské úrovni. Já tedy nevím, prostě si jsme jako socialisté, liberálové, včera jsme se tady angažovali v jiné diskusi, ale já si stejně myslím, že bychom to mohli také vztáhnout k návrhům Maria Montyho. A ono by to vlastně plnilo jeden jeho požadavků na eh, tedy posílení toho společného trhu. A já vám blahopřeji, paní předsedající. Ano, děkuji. Děkuji, pane Šmite. A teď dám, paní Turunen tady není za zelené, vlastně nikdo tady není. Pan eh, Dejan Denis za GUE, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já ještě zvýším zmatek o kolegy. Já s ním souhlasím, souhlasím s tím, co řekl. Já si také myslím, že je to výborná zpráva, a moje delegace může být flexibilní, pokud je o kompromisy, vypadají dobře. Měl bych jenom pár připomínek, ale v zásadě GUE souhlasí s těmi kompromisy. První věc, kterou řeknu, se týká toho pojmu reasonable, tedy přiměřený. Eh, myslím, že tam byl ještě pozměňovací návrh, kde je uvedeno, že je možné požadovat víc než náklady, které bance tímto vzniknou. Mohli bychom to doplnit, říci přiměřené, ale určitě ne nad rámec vlastních nákladů banky. Pak by to slovo reasonable bylo správně vyloženo. Eh, jinak je dost těžké eh, definovat, co je přiměřené v, v praxi ale jsem pružný, pokud jde o tyto možné změny. Pak je tam to propojení. Tam bych byl opatrný, protože propojení k tomu státu, já si myslím, že bude obtížné, abychom popsali všechny situace, které připadají v úvahu pro člověka, který by mohl potřebovat bankovní účet v té zemi. Často lidé hledají práci, eh, mají na to tři měsíce a během těch tří měsíců prostě nepředloží ani pracovní smlouvu, ani příjem. A jsou další případy, když má někdo rodinu v členském státu a jede tam na návštěvu, tak eh, by mohlo být dobré, kdyby si tam mohl otevřít eh, bankovní účet z praktických důvodů. A myslím si, že by i na to měl být nárok, tak, aby mohly probíhat eh, snáze finanční transakce mezi těmi státy. Já si myslím, že je obtížné, kdy kdo má jaké propojení nebo spojení s tím státem. Nevím, jakou cestou bychom tady měli jít. A naopak, eh, dobře chápu to, co tu zaznělo. V IMKU jsme také diskutovali o různých věcech, které se, myslím, nepatří. To znamená, pro klienta musí existovat cesta, aby si mohl otevřít takový základní účet, musí mít také možnost stěžovat si v případě, že to nevíde, ale otázka alternativního řešení, mimosoudního řešení, kolektivních žalob, nevím, jestli to sem patří. Nemyslím si, že by tam byly nějaké velké problémy, takže můžete počítat s naší podporou. Děkuji, Denisy. Vidím, že EKR tu není. Je, je, pardon, omlouvám se, pane Strejčku. Thank you, madam chair. Good morning, ladies and gentlemen. Děkuji vám, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dnes hovořím za Šliho Foxe, který se bohužel nemohl dostavit a který se omlouvá, že eh, nemůže přednést své stanovisko sám. A právě proto bych chtěl sdělit jeho názory na tomto místě, protože eh, mi eh, mě k tomu pověřil. Skupina ECR podporuje myšlenku ochrany spotřebitele, proto vnímáme jako důležitý přístup k základním platebním účtům. Myslíme si však, že legislativní návrh není nejlepší cestou k dosažení tohoto cíle. Myslíme si, že tyto cíle lze dosáhnout v členských státech na základě dobrovolných dohod, které v některých státech již platí s bankami, aby zajistili přístup k hlavní hlavním platebním účtům apelujeme na komisi, aby zajistila, aby předtím, než bude zaveden nový legislativní návrh, byly zváženy všechny další alternativy a aby byl vzat v úvahu princip subsidiarity, to je bod číslo jedna. A za druhé důležité také je, aby členské státy měly flexibilitu nezbytnou pro umožnění přístupu k základním bankovním službám a proto eh, plně podporujeme pozměňovací návrh 41 Nechceme být příliš preskriptivní ve stanovování podmínek, jako například charakteristiky účtu a ceny, tak, aby členské státy mohly sami rozhodovat a přizpůsobit se místním podmínkám na trhu. Byli bychom ochotní přijmout také další kompromisní návrh společně s paní Gebhardt, tak, aby takové účty eh, byly, eh, pokud je to možné, zdarma. Také chceme, aby členské státy měly možnost zajistit, eh, mít více poskytovatelů s tím, že tento požadavek není nutné vztahovat na všechny banky, stačí, abych bylo několik. Co se týče napojení na členský stát, aby si občan mohl založit účet v daném státě, musíme zároveň zajistit, Eh, aby eh, jakékoliv právo neumožňovalo zneužití nebo rozvoj trestné činnosti. Zároveň jsme přesvědčeni, že bankovní instituce mají důležitou úlohu v přístupu k bankovním službám, včetně mobilních služeb, bankovních karet a dalších inovativních produktů, které eh, skutečně zaplní mezeru protože dokáží vyřešit, eh, ošetřit stejnou problematiku jako eh, běžný platební účet a šlifox. Tolik tedy jeho stanovisko ve stručnosti, pokud jsem to správně pochopil, Fox je otevřen vůči kompromisu ehm, s tímto výborem. Děkuji vám. Já, vielen Děkuji. Pak EFT, pan Salvini tu není. Zastupuje ho někdo? Ne. Takže další členové. Hlásí se někdo ještě o slovo předtím, než dám slovo komisi? Nevidím. Takže pan Fille, Evropská komise. Möchten Sie... Máte k tomu? Very brief, uh, thank you, Děkuji vám, paní předsedající, já budu velmi stručný. My jsme vděční výboru a vám a také stínovým zpravodajům za vynikající práci, která proběhla v souvislosti s touto iniciativou. Jak jsme už uvedli dříve, velmi se těšíme na výsledky a na zprávu. E, také rozumím tomu, že konečné hlasování proběhne e, na přelomu června a července, takže samozřejmě i to načasování je vhodné. Děkuji. Já, vielen Dank. Děkuji takže dovolte, abych jako zpravodajka se k tomu ještě vyjádřila. Pravděpodobně v červenci s tím půjdeme na plénum, s tím, že to závisí na hlavním výboru, nikoliv na našem výboru. Za dva týdny 8. května budeme hlasovat v našem výboru a doufám, že i ten hlavní výbor ty věci, na kterých se dohodneme, převezme aspoň valnou většinu, proto také je důležitá dobrá spolupráce, kterou máme. Ale ještě než eh, přejdu k časovému plánu, tak se vyjádřím k bodům, které tu zazněly od kolegů, pokud dovolíte. Pokud jde o tu nutnost eh, zákonodárství v této oblasti, myslím si, že máme široký souhlas v tomto výboru v této věci, protože jsme viděli, že ačkoliv Evropská komise před více než rokem vyzvala členské státy, aby konali, tak členské státy prostě neudělali vůbec nic. A to je věc, kterou nemůžeme takto akceptovat. My jsme dali členským státům možnost, aby byli aktivní. Oni nebyli aktivní, takže musíme jednat my tak, aby v této věci se něco stalo. Pokud je o ty náklady na bankovní účet, tak jak jsem to navrhla, tak my jsme připravili kompromisní znění, ale v té původní formulaci jsme říkali, pokud možno zdarma, případně s přiměřenými náklady. A to bych ráda nechala také otevřené, protože už jsem to říkala na schůzi zpravodajů, dávat maximální strop, dejme tomu 5 euro, 12 euro, to je podle mě problematické, protože úroveň příjmů, životní úroveň v jednotlivých státech se liší a těch 15 euro, dejme tomu, by pro Německo nebylo příliš mnoho, ale pro Rumunsko by to bylo velmi mnoho. Takže si myslím, že není přiměřené, abychom, a není správné, abychom postupovali takto, abychom tam dali přiměřené náklady, tak aby si členské státy mohly zohlednit správné řešení. Proto bych ráda zůstala u tohoto znění. Pokud jde o to napojení na stát, tam se pokusím EPP ví trochu vstříc přičemž jasně říkám, že není možné, aby to byla doložitelná, prokazatelná vazba, protože ji prostě nemáme. Třeba u studentů, kteří ještě nemají v tom státě adresu a nemají tedy přístup k bankovnímu účtu. A proto jsem to nechala tak otevřené, to znění, tak aby příklady, které uvedl Denis, Eh, se do toho vešli. Pokud jedu často do určitého státu na dovolenou, chci tam mít aspoň základní účet, abych z toho mohla hradit náklady, anebo hledám práci nebo studuji, tak, aby tam stačila ta vazba nebo to napojení, aby se nemusela dokládat a prokazovat. Já si myslím, že to jsme vyřešili v tom mém návrhu docela přijatelně. Pokud je o řešení sporů a kolektivní žaloby, to jsou dva pojmy, které jsme prostě převzali z návrhu Evropské komise Denisy a já si myslím, že když to navrhuje komise, proč bych to neměla převzít? Já chci zdůraznit jenom to, co udělala komise v této oblasti s tím, že to znění vlastně není určující a nepředbíhá tomu, co děláme my v našich zákonech. My v této oblasti musíme konat, a víc zatím v kompromisním návrhu nemáme a myslím si, že je to správné, protože ta pravidla, která vytvoříme, tak jak je máme v zákonech, eh, je třeba potom precizovat v konkrétních případech. A pokud je o mobilní bankovnictví, tak ještě jednou eh, se zeptám, proč v Rumunsku a Bulharsku je tolik lidí, kteří nemají přístup k bankovnímu účtu? Zpravidla proto, že tam nejsou banky tak zastoupené jako jinde. A proto musíme umožnit těmto občanům eh, přístup k bankovnímu účtu pro platby po internetu. Nechceme bankám dávat povinnost, aby otevírali pobočky. To je pro ně velmi nákladné. A tím by vyletěly náklady do výše, ale jde nám o to, abychom na základě specifik toho státu, aby se banky podívaly, jaká řešení by byla vhodná a správná a zdá se, že toto by mohlo být vhodné řešení, takže proto nabízím tuto možnost, i když vím, že z pravidla se to v první fázi hned tak nejeví. To byly tedy body, které tu zazněly, na které jsem chtěla reagovat. Uvidíme, jak budeme postupovat, ale věřím, že se nám podaří vypracovat celou řadu dobrých kompromisních návrhů, to ukázala i dnešní diskuze. A ještě připomínám, že o tom ve výboru budeme hlasovat 8. května. Ještě připomínám stínovým zpravodajům, že jejich připomínky textům, které jsem navrhla, očekávám do zítřka, do oběda, abychom to mohli ještě zpracovat, abychom na to mohli popracovat, pokud bude nutné. A hlavní výbor, eh, hospodářský výbor, tam potom se bude hlasovat 31. května a pravděpodobně v červenci to půjde na pořad jednání plenárního zasedání. To bude důležité pro přípravné práce Evropské komise, aby měla čas a mohla zvážit, jak bude v této věci dále pokračovat. A ještě připomínám také to, že se jedná o legislativní zprávu z vlastní iniciativy, to znamená, že komise se potom bude řídit podle toho a je to důležité téma. Myslím si, že pokud se nehlásí někdo další o slovo, mohu tento bod pořadu jednání uzavřít. A přejdeme k dalšímu bodu. Pan Busutil je přítomen, takže přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu. Pokud mi pan Busutil věnuje trochu pozornosti, pane Busutile, právě jsem vás vyzvala, abyste se vyjádřil ke své zprávě přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu, protože v 9 hodin 45 máme hlasování. Máme ještě tři minuty k dobru, takže ty tři minuty počkám a do hlasování, ale to vám nebrání, pane Busutile, v tom, aby pokud chcete ještě říct pár slov, abyste se vyjádřil ke svému textu. Prosím, pokud chcete, máte slovo. Signora eh, Se Děkuji paní předsedající. Já budu hovořit eh, v malčině, protože Frank Engel eh, po mě požádal, že by si rád tedy poslechl něco malštiny, takže musí vyhovět. Zpráva, o které budeme Hlasovat má 66 pozměňovacích návrhů, jeden z nich byl stažen a máme zde čtyři kompromisní návrhy. A já bych vám rád řekl, paní předsedající, že eh, budou také dva ústní pozměňovací návrhy. Jeden bude můj, to je vlastně k 80, pardon, 38. a další podá pan Karas ano, my máme tlumočení z malštiny. Ano, pane Bosutile, můžete pokračovat. Takže máme tady dva ústní pozměňovací návrhy. Jeden z nich je můj vlastní k 38. a druhý je pana Otmara Karase a to je 18b. Já myslím, že eh, můžeme hm, přímo tady přejít hlasování, ale chtěl bych ještě poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům za pomoc při zlepšování této zprávy, když jsem ji tedy oproti tomu, jak jsem ji poprvé předložil. Děkuji vám, pane Bosutile. Pan Kovelja za SAD. Spiritu, k negociação eh, Děkuji mnohokrát. Chci podtrhnout eh, pozitivního ducha vyjednávání, skutečně konstruktivní duch při jednání zprávě, ale bohužel návrh 38 eh, a návrhy ústní jsou poměrně složité. Víme, jak to bylo včera hm, prezentováno. My jsme bohužel neměli dostatek času si to prostudovat, proto eh, cítíme určitou neochotu. Po pěti měsících eh, plodné diskuse si klademe otázku, proč dojde k tomu, že se tak složitý návrh k právním otázkám předkládáš nyní. Ähm, Děkuji. Hlásí se ještě další stínový zpravodajové o slovo? Zdá se, že ne. Takže můžeme přejít k hlasování. A než budeme hlasovat, chci vám připomenout, že v návaznosti na dvě hlasování, která máme v programu, budeme mít ještě hlasování o návrhu koordinátorů ze včerejšího večera o zprávě paní Kony. Koordinátoři navrhují, abychom šli do prvního čtení. Víte, že musíme ve výboru hlasovat a potřebujeme alespoň 21 kladných hlasů, hlasů pro v tomto výboru, aby to bylo možné, takže vás požádám, abyste po těch prvních dvou hlasováních neodcházeli hned, abyste neopouštěli sál a paní Rulek se k tomu hlásí. Koordinátoři, já bych řekla, že většina koordinátorů nehlasovalo se a víte, že tam mám své pochybnosti. Ano, paní Rýle, děkuji. Vím, že máte pochybnosti, které jste vyjádřila včera. A ještě zopakuji to znění, to, co jsem řekla dnes na začátku schůze, že po poněkud delší diskuzi se koordinátoři dohodli, že se pokusíme. Já neříkám, že jste s tím hlasovala, eh, souhlasila paní Rýle. Já jenom opakuji to, co jsem řekla dnes ráno, pokud mě necháte domluvit, že se chceme pokusit o to, abychom dospěli k prvnímu čtení a většina koordinátorů to takto navrhla, tak, abych to tu informaci předala správně. Určitě vás, paní Rüle, nebudu zahrnovat do této skupiny, protože vy jste byla jasně proti tomu to je správné a to také nebudeme skrývat. Takže v návaznosti na ta dvě hlasování budeme hlasovat ještě o této věci. Takže hlasujeme ke zprávě, o zprávě pana Vosutila. Nejdříve pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 25 padá. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 29, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Na 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pak se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu pana Bosutila, prosím. Děkuji vám. Eh, ústní pozměňovací návrh zní tak, to bude to pokračování návrhu 38, který na konci bude mít doplněnou větu. Apeluje na komisi, aby zavedla eh, post, rychlý postup při nedodržení pravidel a vytvořila eh, právního zá, státního zástupce pro eh, jednotný trh, a tak, aby mohla jednat nezávisle na kolegiu komisařů. Děkuji, pane posotile. Jsou, je někdo proti, pan Korea? Justamente, no, a e, no, e, figura nova eh, de um... Dê-me o to, eh, Eh, ta eh, nová postava toho prokurátora nebo eh, státního zástupce, který je mm, povede, to, to nelze prostě navrhnout nyní pár hodin před jednáním. Pan Dežon? <clears throat> Děkuji. S tím mohu jenom souhlasit, protože je třeba tu věc nejdřív prodiskutovat musíme se podívat na to, jak to bude vypadat s tou eh, funkcí státního žalobce. Já si myslím, že to změní tady předbíhá. To je na základě diskuze, která ještě neproběhla. Takže pan Engel jako poslední. Děkuji, paní předsedkyně, protože mám a měl jsem stejné výhrady a krátce jsem diskutoval s panem Busutilem, tak to ještě řeknu, aby kolegové věděli, že to tady je na správném místě přece jen. Mohli bychom to dát třeba do úvozovek, dejme tomu, ale e, to také nedělá žádný velký dojem. Jde o to, že ten text to consider establishing – to neznamená, že se to stane zítra a že to bude přesně v těchto pojmech, ale jde o to, aby se to stalo, protože sledujeme určitý politický cíl, takže bych možná ještě oba kolegy požádal, aby nebyli proti, protože zůstanou otevřené všechny možnosti, abychom to ještě dodělali. Děkuji, dva kolegové řekli, že jsou proti a podle jednacího řádu proto nemohu eh, schválit eh, takto tento pozměňovací návrh ústní a vy musíte zvážit, zda tam ještě to věc projednáte. Přejdeme teď k 38. Kdo je pro? Proti?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 proti. Nebuďte unavení, pro, <laughs> proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A odstavec 18, ústní pozměňovací návrh od Mara Karase. Ne, ne. To je až eh, později, takže nejdříve, omlouvám se, 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pani Hanslik. Děkuji bardzo, paní předsedající. Pan Otmar Karas. Děkuji vám, paní předsedající. Pan Otmar Karas mě požádal, abych přečetl jeho ústní návrh článku 18b jakožto nový a budu to číst anglicky. Pod podrhává důležitost zapojení asociovaných partnerů v rámci Solvit, zejména vzhledem eh, snížení eh, na zátěže centrum Solvitu a jinak se tento nástroj ukázal jako efektivní v minulosti mimo jiné díky přímému kontaktu s eh, občany. Proto tedy komise by měla zajistit, eh, aby bylo zajištěn přímý přístup eh, k partnerům Solvitu. Děkuji vám. Děkuji. Hlásí se k tomu někdo? Antonio? Ne? Dobře. Takže budeme hlasovat o ústním pozměňovací návrhu pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Souhlasili byste, kdybychom o 63, 64, 66 hlasovali unblock? Ano. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pak máme pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka a čtyřka a pětka společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní pozměvací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 a 9 společně. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Desítka? Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jedenáctka pro? Proti? To budeme muset kontrolovat. Jedenáctka. Elektronicky hlasujeme, prosím. Hlasovali všichni? Pan Bosotil nemá hlasovací kartu, tak vás přičteme. Připočteme. Ještě někdo zapomněl kartu? Ne, takže. Teď končím hlasování. 20 pro, 11 proti, schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 byla stažena, takže 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 16 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18, 19, 20, 21, 22, 23 můžeme společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 24 pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Pak eh, usnesené, eh, pozměněné usnesení elektronicky hlasujeme. Pane Bosotile, vás dáme do hlasů pro. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. A výsledek 31 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Gratuluji k takovému to krásnému výsledku. A dostáváme se k hlasování o zprávě paní Perez. Týká se spotřebitelů. Maria, chceš ještě slovo na minutku? One minute? In minute? No? Eh, děkuji vám, eh, paní předsedající. Chtěla bych pouze poděkovat všem eh, politickým klubům za spolupráci při práci na této zprávě. Domnívám se, že pro zranitelné spotřebitele je to krok správným směrem a že toto povede k daleko bezpečnějšímu společnímu společnému trhu. Děkuji všem za pomoc. Dobře, tak to znamená, že nyní můžeme přejít přímo k hlasování. Kompromis číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 14 pro? proti, zdrželi se přijato, 26 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis číslo 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, číslo 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 51 pro, proti, zdrželi se, přijato, 35 pro, 35, Antonio. 35. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Číslo 61 pro. Proti. E, myslím, že to prověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 61, prosím, elektronicky. Zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a máme 13 hlasů pro, 15 proti, je to zamítnuto. Tím tedy 60 odpadá, nyní 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 jako doplněk pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 také doplněk pro. A opět musíme elektronicky prověřit. Zahajuji hlasování 57. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 13 hlasů pro, 16 proti, tedy zamítnuto. Nyní 63 pro, pro tak to také prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Teď končím hlasování. 15 pro 13 proti. Schváleno. Číslo 62 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Není kompromis 7 pro proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní odpo- odpadají další pozměňovací návrhy k tomuto odstavci, vlastně všechny další. Nyní kompromis číslo 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 85 pro, proti. Provedeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to 15 pro 12 proti. Schváleno. Nyní 84 jako doplnění. Kdo je pro? Opět elektronicky, prosím, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to 16 pro 13 proti. Schváleno. Nyní 83 jako doplnění pro. Opět prosím elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to schváleno 18 hlasy, 10 bylo proti. Pozměňovací návrh 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 tím je také schválen. 37 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 38 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nyní 87 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 88 pro. Tak prosím, elektronicky 88 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to 16 hlasů pro, 13 proti, tady schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 94 pro, prověříme elektronicky 94, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to 17 pro 12 proti, schváleno. Prostředňovací na 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis číslo 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 107 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ach so, Entschuldigung, ich habe einen Antrag vergessen. Omlouvám se, přeskočila jsem jeden pozměňovací návrh. A je to 98, který je před 107, který je jako doplnění k kompromisu číslo 9 a takto o něm lze hlasovat. Takže 98, nyní se ptám, kdo je pro 98, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 108, pro, proti, zdrželi se, schváleno, 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 111. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 13 pro, 16 proti, to znamená zamítnuto. To bylo 111, takže nyní 110 pro, proti, zdrželi se schváleno. 112 pr, eh, necháme to prověřit elektronicky rovnou. Hlasovali všichni. Končím hlasování a máme 13 pro 16 proti zamítnuto. Místo 26 jako eh, doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní kompromis 10. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 133 pro, to prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to 13 pro 16 proti, tedy zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti. Ještě jednou, 13. kompromis, eh, jste unavení. Takže pro, proti, zdrželi se Schváleno. Nyní 141. Pro? Ne, ne. Tak provedeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 18 pro 11, proti schváleno. 146. Eh, omlouvám se, ten odpadá, ten další také odpadá a jsme u 143. I, takže 143 jako doplnění, kdo je pro. A budeme to elektronicky hlasovat, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování 13 pro 15 proti, tedy zamítnuto. 142 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování 2, 12 pro, 16 proti, tady zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Nyní jednička, kdo je pro? A opět eh, přeskoumáme elektronicky. Zahajuji. Eh, hlasovali všichni, končím hlasování. 15 pro 12 proti, tedy schváleno. Návrh číslo 2, tak, také elektronicky, zahájí hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 13 pro 16 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo jedna pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní číslo pět pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo dvě pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo tři pro, proti, zdrželi se Přijato. Nyní návrh číslo 10 jako doplnění, tam to je slovo gender, by tam mělo se objevit, kdo je pro. pro a tam prověříme elektronicky desítku. Hlasovali všichni, končím hlasování. 14 pro, 13 proti, schváleno. Nyní číslo 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o takto pozměněném textu rezoluce. Kdo je, pr- ne, pardon, musíme elektronicky páč tento výsledek se bude archivovat, takže eh, hlasujeme elektronicky, hlasovali všichni, končím hlasování. A máme 28 hlasů pro, jeden byl proti, nikdo se nezdržel. Eh, blahopřejeme paní zpravodajce Perez za odvedenou práci. A teď máme ještě jedno hlasování. A to je hlasování k návrhu koordinátorů. A sice eh, prosím o klid, prosím o klid, prosím o klid, aby mě bylo slyšet. A to je hlasování k dohodě v prvním čtení ke zprávě paní Komy toto se musí provést elektronicky a já bych, eh, já tedy zahájí toto hlasování. Hlasovali všichni. Ano. Končím hlasování a máme 25 hlasů pro a 3 se zdrželi. A to znamená, že výbor rozhodl, že půjdeme do dohody v prvním čtení. Já tedy všem děkuji, tím je hlasování hotovo a já nyní předám předsedání paní Barbaře Weiler. A děkuji vám všem za dosávání dobrou spolupráci. Sehr gut gemacht. Oh, je, moi j'aime bien que les votes ça marche. Oui. Ouais,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 Milé kolegyně a kolegové, uděláme si krátkou přestávku a pokusíme se, aby stínoví zpravodajové k příštímu bodu, ano, viděla jsem už, chválím, abychom tu měli všechny. Pokusíme se je sem dostat. So, ich denke, wir fahren weiter. Tak eh, budeme pokračovat. Pokusíme se, aby také komise dorazila dříve. Eh, my eh, ještě máme nějaké tři body a my bychom se měli nyní popovídat o akustickém tlakomotorových vozidel. Paní Weisgerber. Děkuji vám, paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně. Je to další eh, téma, které se týká automobilů, stanovuje limity pro automobily, nejde eh, rovnou o eh, životní prostředí, nejbrž o ochranu zdraví. Dříve jsme se zabývali škodlivými spalinami, to bylo euro 5, euro 6 a dnes eh, nám jde o hluk, který generují vozidla osobní i nákladní. Ta vozidla by měla být tižší do budoucna je to tak dobře, protože eh, dlouhodobý, zvuk, dlouhodobý hluk eh, vede k poruchám vnímání spánku, k tinitu a k potížím oběhovým a srdečním. A zhruba 10, tedy eh, zhruba víc než 54 eh, obyvatel v Evropské unii eh, má expozici hluku nad 55 decibelů, to znamená, že stíšení by zlepšilo kvalitu života v Evropě. K návrhu komise. Návrh komise snižuje hlučnost vozidel osobních dodávek nákladních a autobusů a to je zajímavé, protože CO2 to řeší po jednotlivých typech vozidel, zatímco zde máme v jednom všechna vozidla a sice snížení se má odehrát ve dvou krocích. Fáze 1 má nastat za dva roky a o tři roky později druhý krok, čili je to velice rychlé to musím konstatovat, a těmito opatřeními by mělo být s obtěžování hlukem sníženo zhruba o 25 tak to navrhuje komise. Máme tady další novinku a sice nové spolehlivé kontrol, kontrolní eh, postup, nový tedy cyklus přeskou, přeskušování a mělo by to být lépe přizpůsobeno skutečnému eh, jízdnímu chování, zejména ve městech, kde často dochází k brždění, k zrychlování, zastavování a rozjezdům a eh, je dobře, to tak je a k tomuto zkušebnímu postupu se dospělo velice složitým a dlouhým způsobem. Já bych tedy chtěla k tomu předeslat, že Eh, výbor životní prostředí má velice přísný časový plán pro hm, toto téma. Chtěl by, chtěl by hlasovat již 10. července a z tohoto důvodu také my musíme postupovat velice rychle. Já už jsem eh, poměrně eh, brzy chtěla, abychom se pustili do stanoviska, ale trošku se to zdrželo, takže musíme teď přidat. Proto jsem minulý týden dala svůj návrh již k překladu a já eh, každopádně dnes odpoledne to budu mít alespoň v angličtině, což rozešlu novým zpravodajům a překlady očekáváme v brzké době do další jazyků. Já bych nyní eh, se chtěla eh, soustředovat na to, že toto děláme vlastně z hlediska spotřebitelů a z aspekty nás budou zajímat, které se týkají našeho výboru. Především jde o informování spotřebitelů. To je přesně naše úloha jakožto výboru pro ochranu spotřebitelů. Prostě chceme větší transparentnost a lepší informace. Eh, IMCO se zde angažuje v mnoha oblastech v tomto směru. My už nyní máme označování emisí CO2, spotřeby a také eh, zvukových emisí pneumatik, ale momentálně zatím nemáme žádné označování hlukových emisí. Proto tedy navrhuje, aby také o těchto emisích byly viditelně a porovnatelným způsobem informováni spotřebitelé. Je to podobné jako u jiných údajů. Ale jelikož u jiných témat, třeba u emisí CO2, to není v nařízení, eh, které navrhuje limity, tak jsem zde eh, navrhla, aby se aby komise předložila nějaký systém označování, aby to bylo nějaké návaznosti na označování CO2, prostě aby na stejné nálepce, kde jsou uvedeny emise, byly také emise hlukové uvedeny. Proč je to tak důležité? Je to proto, že Eh, třeba pro užitkový provoz, to už nyní má určitou roli třeba obce, a máme k tomu projekt v zemí, obce mohou třeba eh, říci, že dodávky pro supermarkty mohou do určitých oblastí výjíždět pouze tehdy, pokud eh, Ehm, nedosahují nebo nepřesahují určitou hranici hlučnosti, čili tady už máme určité meze stanovené a já myslím, že také pro spotřebitele by bylo zajímavé, aby byl informován o tom, eh, jak ten, který vůz, eh, jaký, jak je hlučný. Eh, samozřejmě, že u sportovních vozidel je to něco jiného, ale u užitkových vozidel je to zajisté důležitá informace, tedy nakolik jsou hlučná další důležitý bod pro mě spočívá v tom, že eh, bychom tam měli mít dlouhodobý cíl. Komise se zde pohybuje ve velice krátkodobých horizontech, to znamená po dvou, do dvou let a do pěti let. Já myslím, že to nestačí. Domnívám se, že bychom měli pokračovat dále dlouhodobě ve snižování hlučnosti a to znamená lepší ochranu zdraví pro spotřebitele, protože můžeme jít dál. A pak jsou to, je to otázka právní jistoty pro výrobce. Třeba téma CO2, eh, u toho jsme se k tomu taky stavěli, tak to dlouhodobě je. A šlo o navržení dlouhodobého cíle, tak aby prostě zainteresované strany věděly, eh, co je čeká. A e, to byl druhý bod. E, třetí bod, který je pro mě důležitý, já bych e, chtěl, aby se více diferencovala, diferencovaly třídy vozidel a hranice. Komise vychází z toho, že prostě ty třídy vozidel, to je velice složitá tabulka v, tom, v této příloze a komise je kritizována za to, že v této příloze třídy vozidel jsou nedostatečně diferencovány. Proto navrhují větší počet eh, tříd, různé podkategorie různých eh, tříd vozidel. A to by znamenalo, že bychom pak mohli emisní hranice lépe přizpůsobit jednotlivým kategoriím a byl by to daleko realističtější příspěvek k omezování hlučnosti. Já jsem se velice důkladně zabývala touto tabulkou, eh, eh, hovořila jsem tedy eh, se s různými stranami a de facto tato větší diferenciace, to je úplně nový přístup, který samozřejmě se opírá o vědecké poznatky, odborné poznatky, a sice je třeba rozlišovat mezi osobními a nákladními vozidly. Nákladní vozidla mají daleko delší životní eh, cyklus, cyklus tedy eh, vývoje a užitkový, eh, užitkové doby. Nicméně komise zde nasazuje jeden metr pro všechny, čili já myslím, že bychom měli rozlišovat mezi dobou užitného života, osobní versus nákladní auta. Důležité je, když se podíváme na meze, aby také z hlediska spotřebitelů se přeskoumávalo, zda tyto limity, respektive jak, jaké mají dopady na cenu vozidla. Samozřejmě to znamená prodražení, ale z hlediska spotřebitele je třeba se zamyslet nad tím, co všechno je třeba započítat. Některé stížující technologie mají ještě vedlejší efekty. Pokud bychom tedy nechtěli motor eh, vyvíjet úplně znovu, pak tady máme technologie, jako je prostě uzavření eh, do tlumicího materiálu a samozřejmě tím zase se může, může tedy docházet k přehřívání motoru a eventuálně dlouhodobě k požárům u dlouhých cest autobusů, čili tady skutečně je třeba diferencovat. A poslední věc, umělé, umělý hluk od elektromobilů. V Německu je to velice silné mediální téma, poněvadž tady máme velice eh, detailní návrh já si myslím, že by bylo správně, kdybychom tady řekli, že existuje nebezpečí třeba pro chodce, že u nízkých rychlostí, tedy u velkých, vysokých rychlostí ne, to jsou, tam jsou ručné pneumatiky, ale prostě u pomalé jízdy to elektroauto je téměř neslyšitelné a to může znamenat nebezpečí pro eh, slepé chodce. Já ovšem bych tady nechtěla zavádět eh, eh, povinné, povinný hluk, povinnou hlučnost elektromobilů, ale eh, prostě mělo by to být harmonizované, poněvadž jestliže v jedné zemi elektromobil hlučí takto a v jiné jinak, tak to potom nevědomím nepomůže. Že to by mělo být harmonizované. Třeba Eh, třeba eh, elektromobily by neměly vydávat zvířecí zvuky, to, eh, čili mě, bychom spíš tedy měli jít tou cestou, že bychom řekli, že ten zvuk by měl vypadat zhruba tak a tak, že by měl připomínat přirozeně osidlo. A v této souvislosti, paní předsedající, jsme žádali posílenou spolupráci, poněvadž toto je otázka ochrany zdraví. Proto je to tedy ve výboru Envy. Nicméně, jestliže tady v tomto bodě naopak uměle vydáváme hluk, tak to už není o zdraví, to je prostě ochrana spotřebitelů a o harmonizaci. Takže to znamená, že eh, tady je to skutečně kompetence našeho výboru MKO, proto tady žádám posilnou spolupráci. Odpověď je zatím taková, že tedy nechceme jít podle článku 50, to znamená, že by tedy eh, náš eh, pozměňovací návrh šel rovnou do pléna. Eh, výbor Envy o tom chce nejdříve hlasovat sám. Ale já si myslím, že je naprosto jasné, že je to naše kompetence, poněvadž jde o ochranu spotřebitelů a harmonizaci nikoli ochranu zdraví. Já se nyní těším na příspěvky kolegů a kolegyň. Eh, harmonogram asi takový. Dnes máme první výměnu názorů. 8. května budeme mít další eh, debatu nad touto zprávou. Do 15. května bude čas na podávání pozměňovacích návrhů, takže já bych byla celkem spokojená, kdyby poté proběhla ještě výměna názoru a možná bychom mohli eh, zvážit eh, společné pozměňovací návrhy. Potom 20. budeme debatovat o pozměňovacích návrzích a hlasuje se eh, potom 21. to bude tedy v červnu, to znamená hlasování ve výboru NV 10. července, to znamená, že to tak vychází velice dobře. Děkuji vám za pozornost. Já, to ne... Ano, to bylo zajímavý úvod. Paní Westfal, omlouváme se, museli jsme už začít, ale ušetřili jsme půl hodinku při hlasování, tak jsme ji chtěli využít. Teď nám zase odešel pan Manders, ovšem. Přijde ještě? Nevíte, dobře, tak třeba se vrátí. Takže budeme pokračovat, paní Estvál. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní doktorko Weisbergová. Ano, Začít dřív ještě neznamená, že by to bylo méně zajímavé. Já mám nicméně teď problém, že bych měla pár otázek na komisi. Vycházím z toho, že budou předány. Takže v první řadě vítáme samozřejmě návrh komise, který eh, byl předložen a který se zabývá skutečně akustickým hlukem jako komunální politička a jako eh, členka městské rady vím, jaký, jaké problémy hluk lidem působí, zejména těm, kteří bydlí ve městech a v obcích u silnic. Myslím, že je výborné, že byly navrženy nové testovací postupy, zkušební postupy, tak abychom byli eh, zase na úrovni současného stavu. A pokud je o návrh komise, k tomu mám několik otázek. Bohužel jsem neslyšela všechno, co řekla paní doktorka Weisbergová, ale myslím, že to budou podobné otázky, které ale ukáží, jak důležité jsou a jak důležité bude získat na ně odpověď. Nejdříve mě zajímá, zda je pravda, že ten návrh je založen na zastaralých eh, třídách vozidel. Aktuální typy vozidel, aspoň tak jsme to slyšeli z mnoha odvětví, eh, tam nejsou vůbec zohledněny. A to by naznačovalo, že není zrovna v pořádku eh, bezpečnost toho plánu. Z roku 85 eh, to je v podstatě eh, základ, který je velmi zastaralý, ale to představuje jenom 5 nově registrovaných vozů. Takže možná to ukazuje tu velkou mezeru. Pokud je o nové vozy, které převažují. Pokud je to pravda, tak by nás mohlo napadnout, že ty zkušební postupy, to se netýká vás, paní kolegyně, ale komise, že by to testovat, to zkušební, ten zkušební postup se musel upravit. Zajímá mě také, jak vypadá ten zkušební postup nový, jaké hodnoty přinese. Slyšela jsem, že hodnoty získané tímto postupem odpovídají, pokud jde o auta M1, M2, N2, N3, že tam by se museli vložit ještě další třídy vozů, protože velká část akustického hluku je zejména u vozů v oblasti 120 kV na tunu, je to Golf GI nebo Audi. A pak je celá řada dalších vozů. A proto mě napadá otázka, zda by se tam neměly dát ještě další třídy vozů. Tolik tedy k některým otázkám technické části, které mám na komisi. A kromě toho mám ještě obecné připomínky. Týkají se smyslu a hodnoty a účelnosti návrhu komise. Není mi to zcela jasné. V zelené knize z roku 96 o akustických emisích se vycházelo z toho, že 20 tehdejších občanů je vystaveno nesnesitelnému akustickému hluku, akustickým emisím. Proto se hledali určité zdroje a typová povolení, která by se zredukovala u těch nejvíce hlučných vozů. Pokud je o snížení hluku a hladiny hluku, tam je to v oblasti 2-3 decibelů pouze. Ale jsou další zdroje hluku, jejichž potenciál, pokud jde o snížení, se pohybuje v oblasti 5 až 10 decibelů. Je to otázka oblasti silničního hluku. Je to otázka infrastruktury. Ta oblast by zase spadala do působnosti obcí a regionů a víme, jak to funguje. Víme, když to řeknu otevřeně, situace obcí rozpočtová je velmi napjatá. Myslím si ale, abychom skutečně snížili hlukové emise, tak abych, je nutné tuto část tam zahrnout a proto se ptám, zda bude stačit, abychom se věnovali pouze typům vozů a jejich schválení, nebo zda nebudeme muset sáhnout také do jiných oblastí, abychom dosáhli svého cíle. Děkuji. Děkuji, komise zatím nedorazila, ale přijde. Nevadí. My ty otázky položíme. Paní Rýle, já chci výslovně poděkovat zpravodajce za to, že věnovala úsilí a tomu, aby nám řekla, co spadá do naší kompetence, co spadá do kompetence jejího výboru, protože si myslím, že je to správné. A pokud jde o informace pro spotřebitele, to je důležitý prvek, to je pro nás důležitá věc a myšlenka dát tam také dlouhodobé cíle, abychom měli spolehlivé zákony, je správná a rozumná. Pokud jde o třídy vozidel, v tuto chvíli se k tomu nemohu vyjádřit. Musím se podívat nejdříve na váš návrh a zkontrolovat si to. A musíme si ujasnit, jakým způsobem budeme spolupracovat s výborem Envy, jak dosáhneme schody, pokud jde o umělé hluky, tam s vámi souhlasím, to je také věc našeho výboru a bylo by důležité, kdybychom tyto eh, umělé hluky u elektroaut eh, sledovali také, tak aby se to zohlednilo, to znamená, aby ten, eh, to nešlo zase příliš nahoru, ta hluková hladina. Je důležité, abychom dosáhli harmonizace, aby to nebylo směšné, tak jak to jednu chvíli vypadalo. To bylo tedy všechno a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji. Paní Mandas, pan Manders. Přicházíte právě včas, pane Mandersi. Myslím, že můžete hned, hned pokračovat. Dobře. Máte ještě nějaké vyjádření nebo ne? Ne. Podporujete všechny. Dobře. Mezitím nám dorazila komise. Dobře. Chtěla by se komise vyjádřit? Paní Westfal, vadilo by vám, mohla byste krátce, abychom všichni také mohli dostat odpovědi, zopakovat vaše otázky? Dobře, ráda zopakuji. Nejdříve nebudu opakovat všechno, ale chci poděkovat za návrh, protože si myslím, že pokud jde o hluk ze silniční dopravy, boj proti němu je rozumný přístup a je to dobrý krok, ale i přesto já a také mnozí další, když jsme četli váš návrh, Máme některé otázky, protože jsme se také připravili a informovali. Zajímá mě tedy, zda je pravda, že v tom návrhu jsou zastaralé třídy vozidel, že je založen na zastaralých třídách. Aktuální typy vozů jsou, jak jsme slyšeli z různých eh, odvětví, eh, mimo tento návrh. Údajně jsou to třídy vozů z roku 1985. Ty se údajně staly základem tohoto návrhu, ale ty představují jenom 5 nově registrovaných vozidel. To znamená, že tady hovoříme pouze o nových vozidlech. A tím mám otázku, zda to nebude v rozporu s tím zkušebním postupem. Kromě toho mě zajímá, jak to vypadá s tím novým zkušebním postupem, případně hodnotami, které přinese, protože jsem se doslechla, že na základě údajů z tohoto zkušebního postupu pokud jde o vozy M1, M2, případně N2, N3, by se musely dát ještě další třídy vozů. Velká část hluku vzniká v oblasti do 120 kW eh, na tunu. A pak je celá řada dalších vozů, dalších aut, které se prostě nedají zařadit do těchto dvou skupin. Pokud ty údaje souhlasí, ptám se, proč tu nemáme další třídy vozů. Mám tedy otázku na komisi v tomto směru, protože si myslím, že velká část eh, toho hluku ze silniční dopravy se dostala mimo a také pokud je o povrch silnic, ten se tam vůbec ne, neobjevuje ve vašem návrhu a to si myslím je velká, ne, velké, ne, velký nedostatek. Děkuji, paní Westfálová. Ještě kolegyně Weisbergerová. Já mám také otázky na komisi, pokud jde o tento návrh. Eh, já to zhrnu. Dívám se na to stejně jako paní Westfálová. Ta tabulka je skutečně založena na starých eh, třídách vozů a přesně ty třídy vozů, které tu zazněly, eh, jsou důležité a je třeba zavést nové kategorie, myslím si, že to bude zajímavé i pro komisi a ta další část, my jsme vždy pro, aby se snižovaly emise hluku u zdroje a to by se tam také mělo dostat. Dále by mě zajímalo, jak se dívá komise na otázku dlouhodobých cílů, protože Navrhuji, abychom z hlediska dlouhodobé perspektivy šli ještě na nižší hodnoty, tak abychom dali možnost průmyslu na to zareagovat. A chci se zeptat komise také, jak se dívá na označování, eh, protože třeba u pneumatik je to důležité. Takže bych ráda do toho návrhu dala, aby komise předložila v této věci nějaký návrh a pak ještě změna přílohy, pokud je o elektroauta. Myslím si, že důležité je, jak eh, má vypadat ten hluk, ten hluk toho auta, ne jak nemá vypadat. Zajímá mě, jak se na to dívá komise. Děkuji. Děkuji. Jsou ještě další kolegyně a kolegové, kteří se chtějí vyjádřit k tomuto tématu? Ne? Dobře, takže dávám slovo komisi. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedající. Návrh komise se zabývá všemi vozidly. Vycházíme z toho návrhu, eh, že Eh, jsme provedli eh, studie, eh, které proběhly zaměřené na srovnání staré metody pro měření hlukové hladiny motoru vozidel s novým návrhem, který předpokládá, že se bude zabývat všemi aspekty hluku, které vozidlo vydává po dobu několika let od roku 2002 až 2005 jsme se snažili nalézt nejvhodnější korelaci eh, pro správné měření, eh, tak abychom tam zakomponovali jak prvky starého návrhu, tak návrhu nového. Ale rozhodně ten náš návrh se vztahuje na všechna vozidla. Kategorizace vodizel, vozidel, která byla zmíněna, samozřejmě odpovídá kategorii starého návrhu, ale byla využita pouze orientačně abychom měli nějaký odkaz pro užitečné srovnání toho, co bylo měřeno dříve, s tím, co se měří v současné době. A e, abychom tomu lépe rozuměli, aby celý ten systém byl jasnější a přehlednější e, a abychom si sami mohli udělat srovnání hlukových hladin s dřívější dobou. Čistě z praktického hlediska pravdou je, že v roce e, 85 byla motorová vozidla jiná, eh, jejich hlukové hladiny byly jiné, ale samozřejmě naším cílem nebylo se zaměřit jen na ta vozidla, která byla v provozu v roce 85. My jsme naopak chtěli umožnit srovnání starých eh, měření, které se zaměřovaly pouze na měření hluku vydávaného motorem, zatímco dnes to měření dokáže změřit veškerý hluk, tedy nejenom ten, co vychází z motoru. A my jsme se proto snažili také eh, upravit ty kategorie tak, aby lépe odpovídali eh, vozovému parku, který je eh, na trhu a a, a samozřejmě to bude znamenat, že některé kategorie jsou lépe upraveny, některé méně, ale smyslem je e, dojít k hodnotám, které nám celkově umožní pracovat tak, abychom snížili celkovou hladinu hlukových emisí motorových vozidel. Za druhé, Ehm, tady eh, se eh, zaměřujeme pouze na eh, hluk, který vytváří vozidle, nikoli na hluk, který je způsoben typem povrchu komunikace, anebo ten právní základ nám neumožňuje jít nad rámec hluku vydávaného vozidly samými. Samozřejmě tady by byl vhodný globální přístup, s tím, že bychom vzali v úvahu všechny typy hluku, které při motorovém eh, pro, které při provozu vznikají. A samozřejmě v této souvislosti je důležité kontaktovat také zástupce infrastruktur, eh, státních úřadů eh, a podobně, tak aby politika eh, zaměřená na snížení hluku se zaměřovala nejenom na hluk motorových vozidel, ale eh, aby dokázala pracovat také se zdokonalením povrchu komunikací, které také k hluku přispívají. Návrh eh, zpravodajky, co se týče označování. Chtěl bych na tomto místě podotknout, že komise eh, se této problematice již věnovala, vytvořila určitou praxi z hlediska označování s ohledem na hluk, to máme zatím pro pneumatiky, eh, nařízení z roku 2009, které eh, vstupuje v platnost v roce 2012 a nám jde o to, abychom požadavky na hlukovou hladinu, které jsou zatím uplatňovány na eh, pneumatiky, eh, dokázali oslovit také spotřebitele. Já tady chci informovat, že pracujeme i na souvisejících tématech, tedy například hluk související s pohybem pneumatik. E, to jsou e, záležitosti, které také tady paní zpravodajka zmínila. A co se týče našich dlouhodobých cílů, tak v této chvíli nemůžeme říci, jaké bude definitivní stanovisko komise, protože první věc, která nám dělá starost, je snaha obnovit dynamiku, která byla přerušena před pár lety. Nám jde o to, že od roku 95, kdy, což je dlouhá doba relativně, kde se pracovalo na snížení hluku a pak se ta dynamika zastavila. Důležité proto je, abychom využili nové testovací metody a ty postupně zaváděli. Ty nové testovací metody dříve nebyly k dispozici. A proto budeme spolupracovat také s radou a e, společně najdeme cestu, jak obnovit dynamiku našich úsilí za zaměření hluku silničního provozu. Děkuji. Ja, Frau Weiß. Děkuji, paní Weiskertrová. Já jsem chtěla poděkovat za výměnu názorů, za tu otevřenost ze strany komise, pokud jde o kategorie vozů. Já si myslím, že otázka transparentnosti a srovnatelnosti se starou mezní hodnotou by neměla být rozhodující pro určení těch kategorií. A já se na to podívám a určitě rozešlu v angličtině odpoledne ten návrh. My jsme o tom jednali velmi intenzivně, měla jsem k tomu experta a budu se těšit na ten nový návrh a jsem ráda eh, za otevřenost, eh, pokud jde o to označování a mohu jenom říci, že se těším na další výměnu názorů. Jak už jsem říkala, další projednání bude 8. května na základě mé zprávy a do té doby až do 15. května budeme mít dost času na to, abychom si to projednali také se stínovými zpravodaji a našli své stanovisko. Důležité je, abychom vystupovali také vůči výboru Envy, abychom řekli, že pokud jde o harmonizaci v oblasti elektroautomobilů, tak eh, zodpovídáme jako výbor pro vnitřní trh za tuto věc. Děkuji a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji. Ještě mám říci, že eh, lhuta pro projednání 8. května, do té doby budeme mít i překlady a pak pozměňovací návrhy do 15. května 12.00. Děkuji také komisi a Dámy tady eh, zcela jistě zmínili už eh, tu dynamiku a myslím, že k ní přispějí. Z hlediska času jsme na tom dobře, takže se dostáváme k další zprávě. Viděla jsem, že je tu paní zpravodajka, stínová zpravodajka, paní Gebhardová. Ole Schmidt tu není v tuto chvíli. To udělá pravděpodobně pan Manders. Takže paní Legret, máte slovo. Euh, Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem měla pocit, že bych se měla vyjádřit k vystoupení komise, ale pochopila jsem to tak, že eh, jsem se na této problematice bude ještě pracovat. My jsme také eh, hovořili o tom, že by se měl hovořit o celním kodexu Unie, a celní kodex Unie od roku 92 nebyl nijak novelizován a vychází eh, se z nařízení 2008 450 2008, který vstoupil v platnost 23. 2008 a týká se eh, to eh, úprav celního kodexu a obchodní výměny. Tento Eh, kodex eh, vstoupil v eh, tedy tato, toto nařízení vstoupilo v platnost v roce 2008 a v této souvislosti, jak jsem měla příležitost zmínit již v listopadu 2011 termín pro dokončení nového podkladu nebyl, eh, nemohl být splněn. A to především v souvislosti s eh, tím, že úprava eh, informatických počítačových systémů si žádá zásadnější změny. A pak vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která také Eh, přinesla další změny a přinesla nutnost provést eh, modifikaci eh, a to i v té souvis- i proto, aby nařízení z roku 2008 mohlo být zcela plně aplikováno. Smyslem návrhu komise tedy je posunout datu, datum vstupu v účinnost s tím, že se berou v úvahu určitá eh, harmonogramová omezení, s tím, že eh, existují právní kroky, které eh, je nutné přijmout. Obecně jde tedy o úpravu celného celního kodexu, tak aby odrážel Lisabonskou smlouvu Ehm, ono se to zdá jako poměrně jednoduchý eh, krok. Ta modernizace celního kodexu, eh, tedy nebude, eh, bude se to jmenovat celní kodex Unie, samotný název tedy bude mírně změněn na základě vstupu v účinnost Lisabonské smlouvy a také tam bude zakomponován prvek aktů v přenesené pravomoci moci prováděcích aktů, eh, tedy články 290 a podobně. Ehm, a eh, také smyslem modifikace celního kodexu je eh, zapracovat vývoj v oblasti celní zprávy, modernizace procesů z hlediska digitalizace a z hlediska počítačových systémů tady vidíme zásadní potřebu aktualizace eh, celního kodexu Unie. A objevují se tam samozřejmě úpravy, objevují se tam různé posuny, modifikace eh, ve světle Lisabonské smlouvy, ale eh, některé úpravy byly zásadnější než eh, ten dokument, který má 250 stránek od komise, eh, předví, předjímá, ty změny, které považuji za zásadní, jsou e, tyto, tedy jednak centralizované řízení, to znamená, že celní zpráva bude moci e, pracovat centrálně a e, bude spravovat také pohledávky, které vůči hospodářským subjektům centrálně na základě plate, placení cel za zboží a to je zásadní, protože tímto podporujeme konvergenci eh, celní zprávy na úrovni Evropské unie. A Evropský parlament v tomto smyslu eh, potřebuje podrobnější informaci. Komise možná zachází ve svých návrzích ještě dál. Ehm, pak eh, tyto postupy jsou důležité pro lepší harmonizaci celní zprávy v Unie. Mm, a v této souvislosti bychom ocenili podrobnější informace o uplatňování těchto nových předpisů, konkrétně článek 6 návrhu eh, komise. Tento článek 6 považujeme za zásadní pro modernizaci celní zprávy eh, z hlediska elektronické podpory, která by měla být použitá pro všechny výměny informací mezi hospodářskými subjekty a celní zprávou, což by mělo veškerou komunikaci zjednodušit. Pokud bude za zajištěna technologická bezpečnost i ochrana před eh, protiprávními činy, eh, bezpečnost tedy všeho druhu eh, tak to bude velice důležité, avšak jsou tam také výjimky, které by mohly bohužel rozředit účinnost tohoto návrhu. Proto bychom toto měli velice důkladně zvážit. Ehm, eh, obecně ten princip elektronické podpory eh, by měl také eh, být základem tohoto nového návrhu. Já brzy své vystoupení uzavřu. Ehm, co se týče rozdělení kompetencí na základě článku 290 ehm, smlouvy o fungování EU, to je samozřejmě také předmětem dalších diskusí. Je to citlivá otázka otázka rozdělení mezi akty přenesené pravomoci a e, prováděcími akty. Já si myslím, že tady bychom se tomu měli věnovat ještě více e, hlouběji v té diskusi, protože v rozdělování pravomocí musíme být nesmírně obezřetní, abychom se vyhnuli zablokování eh, té či oné instituce, která pak nebude moci jednat v zájmu Unie. A na závěr bych ráda podotkla, že harmonogram který eh, ten návrh úpravy celní eh, nařízení obsahuje, předpokládá zavedení těchto důležitých změn především před 24. červnem 2013, s tím, že se předpokládá, že prováděcí pravidla vstoupí v platnost v těch následujících 18 měsících. Eh, po vstupu v platnost nařízení, tedy eh, do 24. prosince 2014, ale já se domnívám, že bychom měli být ještě průznější, eh, to je také ve světle zkušeností. Systém, počítačový systém by měl být online mnohem dříve. Myslím si, že ten se hraje důležitou úlohu a tam je stanovený termín 31. prosince 2020. A já si myslím, že právě e, ten počítačový systém má velký význam, protože pokud tady vznikne nějaké spoždění, e, tak se stane, že ten e, počítačový systém bude zastaralý, pokud se tedy bude uvedení v platnost tohoto nařízení příliš zdržovat. Ona je to problematika velmi technická, velmi komplikovaná, ale obecně povede lepšímu fungování jednotného trhu. A myslím si, že všechny evropské instituce tento krok vnímají pozitivně, přistupují k tomu velmi konstruktivně. E, vidím to jak na straně komise, tak na straně rady, které aktivně spolupracují, aktivně diskutují a doufám, že se nám podaří eh, tento konstruktivní přístup eh, ponechat, stejně tak jako program Fiskus se také velmi osvědčuje eh, naší práci pomáhá a já si myslím, že bychom měli pracovat efektivně, ale samozřejmě zůstat bdělí, abychom nezabředli do drobných sporů eh, a půd, meziinstitucionálních půtek, protože jedině tak eh, dojdeme k výsledku, který bude pro nás všechny velmi významný. Děkuji. Ja, vielen Dank, Frau Le Grip. Děkuji vám, eh, pane, paní Legry. Paní Gebhardt, Děkuji. Já bych eh, chtěla omluvit kolegyni Silvánu Raty, která musela dnes eh, dopoledne zpátky do Řecka. Já zde mám eh, její poznámky, které vám zde ráda předám. Je to psáno anglicky, ale poněvadž moje angličtina není dostatečně dobrá, zkusím to říci německy. Eh, je velice ráda, že se práce pohnuly tím, že se zmodernizoval celní kodex, který se nyní má nazývat unijní kodex. Jak je přesně řečeno ve zprávě slovenského prosince, je zřejmé, že skutečně existují velké potíže s realizací tohoto kodexu a to znamená, že eh, ten předpokládaný termín 2013 se nepodaří dodržet. Také třeba technické úpravy, eh, jako třeba vzdělávání lidí, kteří s tím budou pracovat a také nové požady, požadavky na elektronické zařízení. To všechno je třeba nějakým způsobem překonat. Je to prostě tak, je třeba to akceptovat, poněvadž ono se od počátku vědělo, že to tak bude, že to bude takto obtížné. Z tohoto důvodu se ptá, že tedy se ptá Evropské komise, proč eh, tady náhle máme úplně nová data pro implementaci celního kodexu a pokud tomu rozumí správně, eh, tak se to nyní přesouvá až někdy na rok 2020. Otázka eh, je tedy, proč konkrétně se počítá právě s tímto termínem. My bychom totiž chtěli Eh, zajistit to, aby zde byly pokud možno vysoké bezpečnostní garance a po vyjednávání v Evropském parlamentu eh, tady máme eh, dohodu v parlamentu, že ten termín by měl být 2016, což už samo o sobě je, je o sedm let později, než se předpokládalo podle původního návrhu komise a ten rok 2020, že jo, tak to je ještě, to je vlastně eh, sedm let po spoždění oproti původnímu návrhu komise a čtyři roky oproti návrhu parlamentu. Čili my skutečně bychom chtěli zajistit, aby bezpečnost eh, spotřebitelů zde nebyla spochybněna. K dalším otázkám. Eh, je zde mnoho otázek, které lze hodnotit pozitivně, třeba nahrazení komitologie delegovanými akty, přizpůsobení vývoje zákonodárství EU, přizpůsobení výsledkům práce, která při implementaci celního korektu vyšly na, najevo. Čili to všechno jsou pozitivní témata. Nicméně je třeba jasně přeskoumat, jaké by to mělo dopady a případně to korigovat příslušnými pozměňovacími návrhy. Srdečně děkuji kvalitní práci paní Legrip a spolupráci, za spolupráci. A tím tedy uzavírám eh, to, co chtěla říct paní Silvana Rapty. Děkuji. Tak teď ještě pan Ol Schmidt od liberálů. Děkuji vám, paní předsedající. Já se omlouvám za určité spoždění. ale vám to prostě jde dneska velmi rychle. hlavní problém pro mě tady eh, je harmonogram. A ono je velice těžké pochopit, proč na to musíme čekat tak dlouho. pokud eh, tady máme zástupce komise, tak asi bychom si zasloužili vysvětlení, proč se to stává a navíc tedy, proč se to stává tak často. To je skutečně velký problém, proč se tady nesnažíme implementovat v život to, co tady vymýšlíme. Já e, vlastně jsem se doslechl, že existují členské země, které tomu moc nepřejí. A myslím, že e, je tady vlastně jakási snaha nevyužívat společných platform, e, třeba IT a podobně. A skutečně jsem Eh, slyšel toto v některých eh, zemích zasnívat. A samozřejmě, eh, pokud nejsme schopni udělat nic pro to, aby se to urychlilo, tak já nevím, tak čím to je. A pak tady mám ještě tady eh, třetí záležitost, která je velice citlivá a to je elektronické uchvávání dát. To je delegovaný akt eh, článek 7, čili komise má mít pravomoc eh, přijímat delegované akty, které, se budou, které budou upravovat pravidla pro používání uchovávání dat. Mě by tedy zajímalo, jak se k tomu staví komise a zejména rada. Eh, je to určitě politicky velmi citlivá věc. No a jinak se tedy těším na další spolupráci s paní zpravodajkou. Já doufám, že to bude užitečné a že nám to pomůže, ale škoda, že musíme tak dlouho čekat. Ano, děkuji. Děkuji Olimu Šmitovi. Eh, už tady máme zástupce komise a skutečně mohu říci už teď, že eh, všem řečníkům se tedy eh, nezdálo to, že ten časový plán je tak natažený. Za zelené paní Rýle. Já se vysloveně připojuji k otázkám Oliho Šmita, poněvadž musím říct, že tyto časové změny mě také už pomalu začínají znepokojovat. Já ovšem bych se chtěl zeptat k tomu výměně na dat eh, to, zda tady máme taky eh, už stanovisko Evropského ochránce dát. Eh, já myslím, že kdyby po každé byl včas kontaktován, tak by to bylo v pořádku. Tady myslím, že komise má co zlepšovat. Děkuji vám. Ještě nějaký další stínový zpravodaj ECR nebo další kolegové? Ne, takže můžeme dát slovo komisi a těšíme se na odpovědi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, omlouvám se, že jsem dorazila, až nyní, ale ehm, nebyl jsem tak informován, že máte takový předstih v tom, vyjedna, v tom jednání dnešním. Obecně jsem vyslechl také stínové zpravodajku z předchozího tématu, ale bohužel neznám všechny otázky, které tady padly v průběhu jednání předtím, eh, takže nebudu moci na všechno odpovědět, ale rozhodně bych mohl eh, přednést to, co bych býval přednesl na počátku tohoto bodu, na úvod, jak si přejete. Tedy možná by bylo vhodnější, abych tedy přednesl svůj úvod, abych tedy osvětlil celou problematiku především eh, elektronizaci, digitalizaci eh, kodexu. Eh, a teď přejdu do angličtiny, protože moje prezentace byla připravená v angličtině, tak pokud mi dovolíte, budu hovořit anglicky. Uh, Vycházíme z existujícího nařízení 450 z roku 2008, které stanovuje eh, aspekty modernizovaného celního kodexu. A eh, to je také smyslem návrhu, který máte před sebou. Tedy vytvořit rekast tohoto nařízení a víte také, že tři hlavní důvody toho rekastu návrhu. A tady se dostávám k problematice zmíněné stínovou zpravodajkou. Je, že budeme muset eh, identifikovat, eh, co je potřeba změnit, když chceme aplikovat nařízení z roku 2008 až do roku 2013, tak jsme hodnotili dopady přínosy a nevýhody, především přechod k bezpapírovému eh, celnímu odbavení a celní zprávě se, by se nám nebylo podařilo. Proto musíme pracovat dále s členskými státy, s, ekonomi- s hospodářskými subjekty a dalšími orgány, abychom mohli zjistit, které změny bude nutné implementovat v IT a kdy. Druhá Eh, otázka samozřejmě zní, zda se nabízí možnost splnit závazek komise, tedy eh, sjednotit eh, to nařízení, které již podlehlo přeskoumání, tak zda je možné jej se souladit z hlediska aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů s, s Lisabonskou smlouvou. A od roku 2008 samozřejmě také probíhají e, práce na implementaci modernizovaného celního kodexu, popisy procesů, které bude, moci, bude nutné zavést a probíhá také diskuse se zainteresovanými subjekty, tak aby bylo možné některá ta ustanovení doladit tak, aby byla realizovatelná a efektivní. Také musím zmínit, protože tady Eh, proběhla korespondence mezi komisařem Šemetou a předsedou tohoto výboru eh, eh, a také s předsednictvím rady o smyslu a také naléhavé povaze této problematiky, že tedy je nutné jednat. Máme termín červen 2013, který se blíží tak abychom dosáhli toho trojího cíle návrhu. Je tedy nesmírně důležité, abychom neotvírali pandořinu skřínku, a abychom tedy odolali pokušení eh, dotýkat se těch částí modernizovaného celního kodexu, kterých se tato problematika vůbec nedotýká, eh, které tedy mohou zůstat tak, jak jsou, a pro komisi bych chtěl doplnit, že my předpokládáme, že tento, eh, tato nová právní úprava by měla fungovat v nejlepších možných podmínkách. A komise také ráda eh, slyší, že tento bod byl potvrzen a podpořen mm, usnesením parlamentu z 1.9.2011 eh, o modernizaci celní zprávy první části návrhu. Je nezbytné odsunout eh, aplikaci kodexu, eh, ale samozřejmě odsouvat se to nedá eh, na pořád, naopak pouze po tu dobu, kdy je to nutné, abychom zajistili náležitou identifikaci a implementaci aspektů systému výpočetní techniky. To znamená, že od data vstupu v platnost recastu toho nařízení pak účinnost by měla nastat po 18 měsících o vstupu v platnost, což znamená, že komis, akty komise budou mezi tím také eh, přijaty k danému datu. A Znamená to také, že to nařízení bude aplikováno od 18 měsíců po vstupu v platnost. To však neznamená, že nedojde k nějakému eh, velkému třesku z hlediska IT, eh, protože eh, členské státy a hospodářské subjekty si zatím nemohou vyvíjet všechny možné počítačové systémy, které budou potřeba, nemohou je nasadit do živého provozu najednou. Abychom zorganizovali tuto implementaci, rozvoj IT, my tomu říkáme IT Master Plan, tedy eh, generální plán pro informatiku, bude, před, bude k dispozici v definitivní verzi velmi brzy a měl by se zaměřit na pomoc v plánování nejenom na úrovni komise, ale až po úroveň hospodářských subjektů, kteří budou uživateli těchto systémů. A tento hlavní plán bude pak zakomponován jakožto příloha do víceletého strategického plánu, který bude přijat a vytvořen k podpoře implementace rozhodnutí z roku 2008 o elektronické celní správě. Víte, že v článku 17.1 Komise navrhuje také, aby pro specifický účel celního kodexu Unie byl přijat pracovní program s účastí členských států komitologického rozhodnutí, které pak připraví půdu pro vhodné právní předpisy, přechodná období a přechodná opatření. Také eh, je důležité, že přechodná období zajistí postupné vyvíjení a zavádění těchto IT systémů a to by mělo dokončit eh, k prosinci 2020, tak aby to odpovídalo také dostupnému financování eh, budoucím programem Fiskus. K druhému bodu sjednocení Komise se velmi snažila sesouladit ustanovení eh, právě s ustanoveními o eh, sdílení pravomocí a rozhodování, postupem rozhodování ve výborech, tak, aby zajistilo vyčerpávající pojednání této problematiky z hlediska delegování pravomocí, především udělení prováděcích pravomocí komisi a tam, kde je to nezbytné, další splnomocnění se předpokládají tak, aby byly splněny aktuální potřeby implementace. Třetí část eh, dokumentu se týká úprav návrhu. Vím, že to tady už zaznělo například v Salviniho zprávě v usnesení parlamentu, že některá témata eh, si žádají změny a zlepšení Tady například se to týká ustanovení o dočasném skladování, centralizovaném eh, celním eh, odbavení eh, autorizované hospodářské subjekty, které budou poskytovat specifická povolení autorizace a týká se to i celé řady technických aspektů. Je to návrh na Rika s určitými omezeními, protože ta metoda recastingu je poměrně speciální a proto nesmíme zapomínat na skutečnost, že využití formátu recast je také dodrženo a komise ale v této souvislosti se musí omezit na změny, které jí formát recastu vlastně dovoluje. Na závěr této prezentace pak komise připravila jakožto pomůcku pro dvě instituce, radu a parlament, e, celou řadu materiálů, nástrojů, které korelují s tím návrhem. My jsme prostě připravili různé dokumenty, které pomohou přehledně eh, identifikovat změny s vysvětlením a odůvodněním těch změn v pracovním dokumentu. Jsme také popsali, jak jsme eh, to se souladěvali s Lisabonskou smlouvou a samozřejmě eh, souběžně s tím, jak jsem zmínil, je důležitá také IT masterplan a tedy ten hlavní plán pro IT, který celý ten proces bude podporovat. A aby to schrnul hlavní změny, eh, které komise navrhuje. Nová data eh, uplatňování tohoto nařízení spolu se závazkem eh, vytvořit pracovní program pro IT, který bude stanovovat, plánovat vývoj IT a který vytvoří eh, vhodná právní ustanovení s tím, že většina změn se týká snahy to dát do souladu s Lisabonskou smlouvou. To je nezbytné na základě článků 290 a 291. A poslední věc, eh, pokud jde o úpravy tak my se to vždycky snažíme propojit s tím, co bylo absolutně nezbytné ke splnění cílů a hlavních prvků úvodního nařízení z roku 2008, což bylo samotným smyslem toho recastu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Myslím, že ještě jednou se vrátím k těm otázkám. Zda jste si k té otázce, zda jste se obrátili také na ombudsmana pro eh, osobní údaje a vyžádali si jeho stanovisko. Takže zahájíme diskuzi. Času máme dost. Pokud máte nějaké otázky, připomínky k tomu, co řekla komise? Ne? Takže poprosím komisi, aby nám řekla, jak to vypadá se stanoviskem ombudsmana pro osobní údaje. Oui, merci. Je pense que par autorité... Děkuji. Z hlediska kontrolní autority odkazujeme za, eh, na osobu ombudsmana odpovědného za ochranu údajů, eh, což znamená změnu z hlediska ochrany údajů v počítačových systémech. Důležité je, že tam eh, se nic nemění na úvodním návrhu eh, a nepovažovalo se za nutné, aby proběhla formální konzultace, ale při zavádění eh, této nov, tohoto nového rekastu nařízení důležité je, že vznik vzniknou nové databáze a proto eh, každý subjekt, eh, komise, které budou vytvářet své systémy, budou eh, muset získat vyjádření DPS. Also, schön, ähm, Frau Le Děkuji. Paní Le Ne, ne v tuto chvíli, ne? Další termín máme 30. května na diskuzi tady ve výboru a 20. srpna, 17. září potom prodiskutujeme vaši zprávu tady. Děkuji. Děkuji všem k tomuto bodu pořadu jednání a teď přicházíme k poslednímu bodu. Naštěstí tu máme komisi. Trochu jsme to urychlili, za všem děkuji. A teď se dostáváme k vrcholnému bodu naší práce, 20. výročí Evropského jednotného trhu. A budeme mít prezentaci komise. Sandra, Bitte? Yes, darum, darum habe ich es äh, gemerkt, dass ihr... Ano, proto jsem poznamenala, že si budeme muset ještě zvyknout äh, na to na nový plán äh, ve čtvrtek. Koordinátoři musí apelovat na všechny i na nás, že ten Nový čtvrtek nebude už akce před prázdnými lavicemi. V tomto roce do konce roku zasedáme ve čtvrtek častěji, bohužel, ale ti, kteří jsou přítomni, jistě tuto informaci předají dál. Zástupce komise. Thank you, Madam Chairman. Um... Děkuji paní předsedající a děkuji výboru IMCO za příležitost eh, stručně prezentovat jeden z projektů, kterým se zabýváme v souvislosti 20. výročí společného trhu, což je generace 1992. Na podzim s komisí a s parlamentem eh, budeme pořádat řadu akcí na oslavu tohoto 20. výročí. Bude to navazovat na Single Market Forum. Eh, není to ani tak oslava společného trhu jako takového, ale spíše půjde o to, abychom zdůraznili význam společného trhu jako nástroje revitalizace evropské ekonomiky. My určitě se nechceme nostalgicky ohlížet nebo poplacávat se po rameni, chceme hledět vpřed. Proto tedy vám chci tento tento eh, návrh prezentovat. Ta generace 1992 to je vlastně generace dnešních 20 letých. Celkový cíl této kampaně je připomenout si úspěchy, eh, hovořit o nových růstových iniciativách a mobilizovat očekávání mladých. Čili než se zastavím přímo té generaci roku 92, jakou roli by mohla sehrávat, tak tady je nejdříve přehled eh, různých akcí. Samozřejmě bude mnoho publikací elektronických i papírových, jednak abychom si připomněli úspěchy, Dále se budeme zabývat evropskými právy, to znamená, to bude praktická příručka pro občany a malé a střední podniky. Dále eh, budeme mít kolem 15. Eh, října týden společného trhu, bude se to slavit eh, různě po Evropě, včetně Bruselu a parlament nám k tomu zapůjčí svůj sněmovní sál. Dále mm, Eh, budeme mít žurnalistické semináře a eh, to bude probíhat už od června do října. A také chceme, aby poslanci v tom hráli svoji roli a budeme mít potom nová politická opatření, eh, která budou tedy přijatá ještě před týdnem tohoto o společném trhu. Tady vidíte harmonogram. Já to tady nebudu eh, zas až tak rozvádět a můžeme se podívat přímo na ten projekt Generace 92. Tento projekt byl spuštěn před 14 dny, jsme tady v jeho začátcích a bude trvat až do září. Je to soutěž a vítězi této soutěže Eh, budou vystupovat eh, v průběhu toho týdne eh, společném trhu zde v Bruselu a v členských zemích, takže o tom to je. My jsme tedy spustili soutěž pro 20 leté a tam se mohou tedy Eh, účastnit eh, pouze lidé narození v roce 92. A to samozřejmě jak si vylučuje třeba lidi narozené v roce 93 nebo 94. No, eh, to je vlastně takové jenom symbolické. No. Tato soutěž cílí nejen na studenty, mnozí z nich jsou studenti, ale také jde o identifikaci podnikatelů a poukázání na úspěšné podnikatele. Jde o to, aby byli nalezeni ti, kteří e, mohou úspěšně zahájit kariéru, nebo ti, kteří naopak e, vlastně z tohoto procesu e, vypadli nebo se do něho nezapojili. Takže dále bude to sběr různých názorů v různých formátech, eh, zvyšování povědomí mezi mladými a nejenom tedy k příležitostem, ale také vtáhnout je do identifikace nedostatků společného trhu a zjistit, kde leží praktické překážky a jak to se překonat novými politikami. No a potom budeme mít eh, platformu někdy v říjnu, kdy budeme dále debatovat o možnostech rozvíjení společného trhu. Eh, je to kreativní soutěž, máme různé formáty, může to být článek eh, s názory, zkušenostmi, video nebo aplikace na mobil. Ale není to jenom soutěž pro kreativní lidi. Bude to také, bude to zabývat také podstatou. A my budeme spouštět eh, kampaň na sociálních médiích a tím tedy skutečně eh, nám půjde vytvoření jakési víz, vize i o toho, jak vidí právě mladí eh, společný trh. A budeme se zabývat ekonomickými záležitostmi, kulturními aspekty, PR, copyright, duševní vlastnictví, spotřebitelé, životní prostředí, to určitě je, tam bude také zaměření na digitální společný trh a e, potíže, které zde nyní existují. My budeme tuto soutěž podporovat různými prostředky a třeba také tím, že budeme mobilizovat mentory což jsou zkušení lidé, dvacátníci, třicátníci, kariérní profesionálové, kteří mají zkušenosti s kreativními formáty a budou pomáhat těmto mladým. Máme také partnerské organizace, které se také chtějí zapojit a propagovat mm, tuto akci také eh, kolegové z jiných eh, DG se tom eh, zabývají například v rámci Youth on the Move a tak dále. Vítězové budou vybráni porotou a bude to nejenom o kreativitě, ale také o obsahu No a pak budou následovat různé akce. Eh, to, co bude v hemicyklu, tak to by tady měla být obrovská energie, páč tady budeme mít spoustu dvacátníků a oni nám budou říkat, jak si myslí, že by měly vypadat příští dvě desítky let. Pokud se týče cen, tak eh, eh, důležité jsou různé stáže, protože to, to není jenom eh, o tom, abychom těm lidem řekli, vy jste vytvořili nejlepší video, ale prostě my vám pomůžeme startnout eh, kariéru úspěšnou profesionální kariéru. Na poslední slide, co můžete udělat vy, co můžou udělat poslanci, lidé v Evropském parlamentu, poněvadž máme samozřejmě webové stránky. Můžete o tom hovořit ve svých volebních okrscích, mnozí z vás jistě mají kontakty s mladými, s univerzitami, svazy studentů můžete se účastnit, nabídnout nějakou tu stáž, Eh, pokud používáte sociální média, je tam spousta nástrojů a samozřejmě tady máme pár publikací, eh, které můžete propagovat a distribuovat. Je to eh, taková kolektivní příležitost pro komisi, parlament a členské země, abychom tedy se obrátili na ty, kteří jsou budoucností společného trhu a se kterými se možná tak často nediskutuje. Děkuji vám za pozornost. Ganz herzlichen Dank. Ano, děkujeme. Je příjemné, že se to dozvídáme tak včas. Myslím, že i parlament má pracovní skupinu, která s vámi vypracuje další návrhy. I když jste to formulovala zdrženlivě, tak eh, si myslím, že je správné, abychom to, čeho jsme dosáhli, také ukázali za těch posledních 20 let. A budeme muset na to připravit půdu. Takže děkuji a otevírám diskuzi, rozpravu pro kolegyně a kolegy. EPP? Ano? Já jsem chtěla to vzít po pořadě, nebo podle krásy. Prosím. Um, generation 92. Generace 92. Mně se eh, líbí ta myšlenka stáží, mně se líbí ta myšlenka stáže, ale myslím, že potřebujeme spolupráci. Já nevím, jestli vy také nabízíte stáže. Ano, vy také, výborně. Možná bychom mohli spojit síly a přidat tomu hodnotu, kdybychom my také nabili stáže a nebo propagovali to mezi kolegy v Evropském parlamentu. účastníci takové soutěže. Já tady to chápu, takže vy vlastně chcete být eh, uprostřed tady toho, eh, toho dění, to, to, to, to se bude dít zde, že tam to je spousta energie a tak dále. No tak to jsem vlastně chtěla říct, že eh, pokud my tedy spojíme síly a zmobilizujeme kolegy No a ono je třeba to propagovat a to, my vlastně zatím tady jsme na to moc nenarazili, na tu generaci 92. To skutečně chce masivní propagaci, pokud chceme odpovědi. Dobře, děkuji paní Gebhardt. Děkuji, paní předsedající. Já považuji také, že je to úžasné, to, co se všechno udělalo a omluvím ještě kolegu Louis Grega, který to má na starosti, ale je nemocen, takže nemohl přijít. Pravděpodobně by k tomu měl ještě spoustu dalších bodů, protože o tom i uvažoval. Já taky a musím říci, že ta eh, myšlenka s, tím, s tou praxí je velmi pěkná, ale dala bych přednost tomu, abychom nabídli eh, takové praxe mladým lidem v, nejen v institucích nebo jen v institucích a ne v podnicích. Já si myslím, že eh, mladí lidé se musí rozhodnout sami. Naším úkolem je starat se o evropskou politiku a to uděláme nejlépe v orgánech Evropské unie. To je jedna z poznámek, které k tomu mám. Ještě bych měla jednu otázku, pokud jde o 15. října. Co, na, co se na ten den vlastně plánuje? Jako plánuje se nějaká velká akce a jste rádi, že vám dáme plenární sál. Já jsem myslela, že to bude společná akce. Takže malinko mi ta, ta, ta formulace trochu vadí. Děláme společnou akci, ve velkém plenárním sálu, ale konkrétně s čím se počítá, jaký je program, k tomu jste neřekl nic. A přitom mě to velmi zajímá, protože to by byl bod, kdybychom mohli zapojit právě mladé lidi, ale pokud jsem to správně pochopila, tak předání té ceny je vypadá trochu jinak. Jaké je to propojení, jaká je ta vazba? Tady si myslím, že potřebuje další informace. A další věc. Proč neuděláme parlament mládeže k tomuto tématu? Pro ty 20 leté. To by bylo ještě větší a výměna názorů mezi těmito mladými lidmi by probíhala v podstatě takovém parlamentu mladých, kde by si eh, mohli procvičit různé role. Já si myslím, že tím, že se to vysílá na internet, tak tam máme i zapojení a účast těchto lidí. To by bylo ještě širší a možná by to oslovilo daleko víc mladých lidí, navíc k tomu, co už navrhla Evropská komise, to, co jsem viděla. A dnes ráno, když jsem četla noviny, tak jsem si všimla jedné zajímavé věci. Včera totiž v zemském parlamentu Bádenská Württemberska se slavilo 60 let Bádenská Württemberska, což je docela dobré. Byl k tomu krátký článek a kromě důležitých osobností pozvali také tři mladé lidi, aby slyšeli také jejich názor, co vlastně je tím integrujícím prvkem Bádenská, Württemberská a nebo v tomto případě Evropy. To bychom mohli udělat 15. taky. Přečtu jednu větu z toho článku, která se mi líbila. Jeden z těch mladých lidí, který studuje práva, říkal, perspektiva mladé generace je Evropa. Lokální hranice a vymezení nejsou tak důležité, i když se stále ještě objevují specifika a kolorit, jako třeba v Jižním Bádensku. Takže dva řekli, eh, Bádensko, Württembersko je pěkné, ale Evropa je ještě hezčí, takže to se mi líbí. Pokud najdeme takové mladé lidi a něco takového bude výsledkem, tak to bude také pěkné. To bylo pár myšlenek, eh, které bychom mohli ještě zvážit. Děkuji vám. Já myslím, že je to dobrý nápad v době finanční krize zaměřit se na vnitřní trh a vytvářet pracovní místa, protože je to nezbytné a protože potřebujeme hospodářský růst. Proto si myslím, že nastal správný čas dát právě vnitřnímu trhu určitou publicitu. Líbí se mi také myšlenka i z emocionálního hlediska té generace 92 to je pěkné. Ale říkám si, kolik vlastně lidí tím zasáhneme. Víte vůbec, kolik 20-letých v Evropě žije a kolik z nich bude reagovat? Protože co mi tady chybí, jsou přímé kontakty na školy, na univerzity. Eh, nevidím eh, žádnou publicitu v televizi, abychom se eh, dostali mezi mládež a získali širokou podporu. Sociální média jsou pěkná, já je ale nepoužívám. Eh, ale jsou, jsou i další lidé, kteří sociální sítě nepoužívají. Eh, tak si kladu otázku, kolik lidí, ke kolika lidem se vlastně takto dostaneme. Říkám si, eh, kolik vůbec ti mladí 20-letí o jednotném trhu vědí. Ono je pěkné, že jim je 20, ale všechny skupiny návštěvníků parlamentu eh, často ani nevědí, jaký je rozdíl mezi poslancem parlamentu a evropským komisařem. Tak si říkám, že by bylo také vhodné, abychom právě eh, ty mladé oslovili a požádali je, aby si udělali vlastní výzkum eh, mezi těmi, kteří vědí a kteří nevědí, aby to zjistili eh, tak aby třeba naopak se nás ti mladí ptali, ať se nás ptají ti, kteří se narodili v době, kdy byla EU e, ještě v počátcích. Já, mně se líbí také myšlenka vytvoření budou, nové budoucnosti. To je pěkné. Můžeme si připravit nějaký manifest a říci si, jak bude svět vypadat v roce 2070. To je možné. A můžeme požádat tvůrčí osobnosti, aby se tomu věnovali. Je to možné Eh, možná v roce 2070 už EU existovat vůbec nebude. To bych si dovolil předpovědět. A další. Předpokládají se také akce v členských státech, anebo to bude jenom taková virtuální internetová záležitost? Další skupina zelení tu nejsou už. Hlásí se někdo ještě další mezi kolegy? Paní Hanzlík? Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Já souhlasím s tím, co řekli mi předřečníci. Taky mě tam trošku chybí e, zahrnutí, řádné zahrnutí europoslanců do této propagace. My přece v regionech jsme v kontaktu s podnikateli, Eh, studenty, školami a tak dále. Čili já myslím, že právě eh, lidi, poslanci, kteří se zabývají eh, tímto vnitřním trhem, tak by měli být skutečně silněji zapojeni. A možná, že komise by nám mohla o té prezentaci něco říci, abychom mohli uvažovat o tom, jak tedy ve svých regionech Eh, ne, já nemám ten dokument, který ukazujete, paní předsedající, ale eh, prostě, abychom skutečně mohli eh, sami uvažovat o tom, jak angažovat tyhle ty 20 leté, protože trošku se bojím, ano, tak já rozumím to, to heslo Unie, to znají, ale třeba to pojetí společného trhu, to je něco, co oni možná vůbec neznají. Čili já si myslím, že ta kampaň, třeba jak říkal kolega Manders, tak to taky je docela dobrý nápad. Gut, ich möchte noch etwas auf... Äh, Dobře. Ještě jednu věc zmíním. Jeden z kolegů poukázal na to, na tu reklamu v členských státech v televizi. Komise dělá reklamu a propaguje odbyt mléka, květin a všeho dalšího. Možná, že bychom to v tomto případě mohli udělat také 20 let jednotného trhu, toho jsme dosáhli a co chceme ještě dosáhnout dál, to by se možná, toho by se možná ta pracovní skupina mohla ujmout. Ještě krátce a je rozumné, abychom požádali členské státy, které dostávají dotace, aby tedy povinně pak museli určité procento eh, věnovat právě na propagaci tohoto, aby tam nedávali modrou obrazovku s hvězdičkami a to všechno považovali za propagaci Evropské unie. Ne, to nestačí pokud je k tomu donutíte. Já jsem dříve byl v umění a aby potom třeba nějaký cent eh, v každé veřejné budově eh, byl využit právě na vystavování eh, těch uměleckých děl, což pomůže těm umělcům, ale pomůže to také Unii. Děkuji, my to máme v Německu také. Ano, komise. Anna, ještě jednou, než budete odpovídat. I'm sorry, I'm coming once again to those stuff. Já jsem ho ještě jednou k těm stážím. Já myslím, že pro komisi asi není tak jednoduché, aby navrhovala stáže v Evropském parlamentu, ale možná bychom se mohli zeptat poslanců, kteří za to nemají někteří zájem a eh, Čili to skutečně by bylo dobré, eh, kdyby to nějak, dalo se tomu nějaký formální rámec, poněvadž je to náš, naše společná akce. Ja, Herr Dering, it's our... Ano, je to naše společná akce. Ano, samozřejmě. A já děkuji za otázky, které mě e, umožní lecos vyjasnit a navíc si odnáším spoustu návrhů a připomínek. Pokud se týče té propagace, tak my e, začínáme, spouštíme kampaně v sociálních médiích a já myslím, že i tady mohou poslanci mnozí sehrávat konstruktivní roli. Pokud se týče pokud se týče televizních reklam, to je velice drahé, no tak možná, že o tom považovat můžeme. Jedna věc, na které intenzivně pracujeme, tak eh, to jsou partneři. My teď už máme zhruba dvě stovky partnerských organizací, ať už jsou to nějaké mládežnické organizace z venkova, univerzitní, eh, asociace, studentské svazy z různých oborů hm, technických i humanitních a také eh, se snažíme získat organizace reprezentující mladé nezaměstnané, mladé podnikatele a de facto eh, také se nás zajímají organizace, které jsou především mládežnického charakteru. Pokud se týče toho centrál, té centrální akce, to ještě musíme eh, projednat v tom řídícím eh, výboru, který tedy máme v Evropském parlamentu a já děkuji za příspěvky a připomínky, které byly předevčírem eh, učiněny. Samozřejmě, že to udělování cen bude propojeno s tímto centra, jsou to centrální akcí a to vlastně takhle se běžně dělá. Dále je třeba se propojit nějak eh, s mládežnickými akcemi, jako třeba v tom Bádensku, Wittenbergsku. to, že mnozí mladí lidé o společném trhu nevědí nic, to je pravda, je jich určitě pár milionů takových. A to samozřejmě je také něco, co by tento projekt v rámci svých skromných prostředků chtěl takovým nějakým způsobem eh, také řešit. Ano, stáže samozřejmě to nás také zajímá, zajímají nás také firmy, třeba mediální firmy, které mají určitou reputaci a jsou přitažlivé pro mladé. No a spolupráce s Evropským parlamentem to určitě bude velké plus, takže já doufám, že se to všechno rozvine v velmi plodnou spolupráci. Děkuji takže jsme si jistě všimli, že je tady mnoho podnětů a já tady se domnívám, tady nemůžu otvrdit, ale domnívám se, že eh, toto téma se vrátí do našeho výboru minimálně jednou ještě před prázdninami. Určitě bychom to měli projednat a samozřejmě se také budeme zajímat o to, jak jste pokročili vy v komisi. No a potom pro toho pro to datum nebo na to datum 15. října se budeme chtít připravit. Takže já vám srdečně děkuji. A Johnny ještě děkuji. My obvykle tedy eh, si říkáme eh, datum pro pozměňovací návrhy. Je to možné udělat i zde. No, určitě existuje pracovní skupina, kde i liberálové musí být zastoupeni a tato komunikuje s komisí, to je jedna věc. Já vím, že ty jsi na té pracovní skupině, ale druhá věc ještě, eh, my toto téma budeme chtít eh, mít také na jednání tohoto výboru někdy eh, kolem desáté dopoledne, aby tady byli všichni. Tak a teď už mi nezbývá, než oznámení eh, příští schůze a to bude úterý 8. května celý den a přeji vám příjemný zbytek čtvrtka.